a Mezinárodní měnový fond a Evropská komise v brzké budoucnosti přijde v tomto ohledu s dalším návrhem. Děkuji. Grazie commissario, la discussione è chiusa e la votazione... Děkuji, tím končím diskuzi a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A podle pořadu jednání tady budeme mít zprávu paní eh, Barbary Matery, pokud jde o situaci matek samoživotelek. Paní zpravodajka má slovo na 4 minuty. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, nejprve poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří přispěli k tomu, aby byla má zpráva obohacena o nové myšlenky, abychom ochránili tuto zranitelnou eh, skupinu. Matky samoživitelky se musí starat jednak o svou rodinu a jednak také o svou kariéru. Hrozí jim chudoba a proto potřebují podporu evropských institucí, a to v konkrétní podobě. Je mi ctí, že, že mi byla spěřena tato zpráva, ve které jde o matky samoživitelky v Evropě. Je to první zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu na toto téma, tedy na podpoření mat, opatření matek samoživitelek. Má proběhnout také veřejné slyšení tak, aby se mohly vyjádřit nejrůznější svazy, které se eh, zaměřují na eh, tyto skupiny žen a také a mužů a také na to, co je potřeba k tomu, aby mohly být chráněny různé organizace v Irsku, Portugalsku, Spojeném království a Belgii, podnikly nejrůznější aktivity a také v Bruselu jsem měla příležitost osobně navštívit jedno združení, eh, kde matky samoživitelky mají možnost vyměňovat si informace, nechat se podpořit, tak, eh, tak aby všichni lépe chápali, s jakými obtížemi se tyto ženy v každodenním životě setkávají. Navíc eh, také proběhla cesta výboru pro ženské záležitosti do Polska která se zaměřovala také na situaci matek šavoživitelek v Polsku. Je to vlastně eh, velice zranitelná eh, část obyvatelstva a matky samoživitelky jsou velice různě vnímány v různých členských státech. V Itálii, Španělsku, Řecku, Portugalsku se obecně předpokládá, že pokud jde o výchovu mate, eh, dětí, matek, samoživitelek, pomůže celá rodina, ale ve Švédsku, Německu, Dánsku a v dalších zemích tuto úlohu převzaly sociální systémy. Sociální systémy mají pomoci matkám, samoživitelkám prostřednictvím různých politik a sociálních opatření. V východní Evropě je určitá směs těchto přístupů. V některých zemích se eh, opírají o, o rodinu a v některých zemích se používají e, jiná opatření. 5% ženského obyvatelstva v Evropě jsou matky samoživitelky. V některých zemích, jako je Estonsko a Lotyšsko, toto představuje dokonce 9%. Matky samoživitelky jsou velmi často stigmatizovány, jsou považovány e, za lehkomyslné teenagerky, ale e, Většina z nich jsou ženy mezi 25 a 64 lety. Dopady současné hospodářské a finanční eh, krize obzvláště tvrdě dopadají na tuto skupinu žen. Tyto eh, ženy trpí rozdíly v platech mezi muži a ženami, ale navíc se musí ještě zadlužit proto, aby mohly vychovat své děti. Statisticky viděno mají méně jistot než ženy, které mají partnera, jsou vystaveny velkému stresu, musí plnit všechny úlohy, které si obvykle podělí oba partneři. Například pokud jde o zdravotní péči, tak je, je to problematické, nemají čas na odpočinek, matky samoživitelky mají také obvykle nižší vzdělanost než v dané ženy a proto je pro ně velice obtížné vstoupit na pracovní trh. Myslím si, že tím jsem vyčerpala svou řečnickou dobu. Ráda bych hovořila déle, ale v tuto chvíli budu muset eh, svůj projev ukončit. Přesto ještě dodám, že tato zpráva poukazuje na mnoho nových iniciativ, na nové cíle, které si musí stanovit Evropská unie, aby se vypořádala s touto záležitostí, protože by se měla stát středem evropských priorit pokud uvážíme, že počet těchto žen neustále roste v celé Evropě. Děkuji paní Matera, paní Matera a nyní má slovo paní Bauer, postup ke HDI. Szépen elnök asszony, elsősorban szeretnék Barbara Materának gratulálni. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych velice poděkovat a pogratulovat Barbaře Matera, protože k této tematice přistoupila velice odpovědně a dobře ji analyzovala. Situace matek samoživitelek souvisí úzce také s chudobou dětí a o to v této zprávě jde. Každé třetí dítě žije v chudobě nebo zde existuje nebezpečí, že bude žít v chudobě. jedná se především o rodiny, kde jsou matky samoživitelky. A to vede k tomu, že matky mají problémy skloubit profesní život s péčí o dítě a to je pro ně zásadní otázka. A v této oblasti je třeba učinit rázná opatření. A protože pokud tak neučiníme, nedosáhneme cílů eh, politiky zaměstnanosti. A kromě toho, eh, tyto děti zůstanou eh, v té pasti chudoby. A já jsem přesvědčena o tom, že musíme postupovat rázně a jednoznačně. Grazie, la parola all'onorevole Zaborska. Děkujeme slovo, paní Záborská. Děkuji za slovo, paní předsedající vážená paní komisařko. Osamělé matky mají těžký život, obětují, pro své, obětují se pro své děti a vystavují se vysokému riziku chudoby. Proto podporují snahy o zlepšení postavení žen, které po rozpadu rodiny zůstaly sami se svými dětmi. Dnes již víme, že když matky vychovávají své děti sami, je to pro stát vždycky dražší, proto bychom měli věnovat více pozornosti příčinám rozpadů rodin. Mnoho manželských krizových situací vzniká jako důsledek špatných špatné ekonomické situace. Pokud bychom zaměřili naši pozornost více na podporu rodin, mnoho z těchto žen by nikdy nezůstalo se svými dětmi osamocené. Ovšem komise i Evropský parlament museli nejprve uznat to, že žena není pouze pracovní silou, že rodina není pouze nějakou malou skupinkou lidí, kteří spolu žijí, že manželstvo není pouze formálním projevem lásky. Měli museli by pochopit, že to není náhodou, pokud dnes

Grazie, la parola all'onorevole Costa. Děkujeme, slovo má pan Costa. Costa. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce za tuto nesmírně zajímavou a bohatou zprávu. Více než 5 žen se nachází v situaci samoživitelek a 85 eh, samoživitelů jsou ženy, matky, čili opravdu je to součást situace žen. Pokud je o sociální systémy, nikdy to nevzali dostatečně v potaz. Ve zprávě se hovoří o tom, že situace mm, je ovlivněná je ekonomickou situací, například na v severní Evropě vidíme mladé matky samoživitelky v jiné situaci. Ovšem na jihu jsou to často ženy, které jsou buď vdovami nebo rozvedené. To znamená, že situace se různí. V severní Evropě vidíme, že jsou zde systémy, které jsou lepší, kvalitnější, pokročilejší. Tyto eh, sítě jsou kvalitnější, velice eh, často ehm, mají lepší sociální systém, ovšem bohužel ne všechny sociální systémy se zabývají touto problematikou samoživitelek. Podle mého názoru, jak se o tom zmínila paní zpravodajka, hlavní je podívat se na osvědčenou praxi sociálních systémů, tak abychom měli k dispozici různé, různorodé služby, které by pomohly ženám najít pracovní místa, práci, vzdělávat se, tak abychom zabránili jejich exkluzi z pracovního trhu a měli bychom opravdu přijít s komplexnějšími službami pro tyto ženy. Děkuji. Děkujeme. Slovo má paní Flašíková. Děkuji za slovo, paní komisařko paní předsedající, v mnoha společnostech, převážně v těch, kde mm, přetrvávají patriarchální eh, modely, se postavení eh, těchto matek znevažuje mnohé. Mnoho lidí se na to dívá s tím, že je to takzvaný přechodný stav, který se vyřeší, jakmile si taková osamocená matka najde partnera a vytvoří takzvanou klasickou rodinu. Je to zkreslený názor, který ještě více komplikuje postavení těchto žen. Proto je zásadní reagovat na tuto skutečnost a upravit politiku. Z odpovědností členských států v tomto ohledu je zajistit pro matky samoživitelky přiměřené podmínky těmto ženám, které již tak trpí platovými rozdíly, komplikuje život i obtížná finanční situace. Je proto žádoucí přijmout adekvátní veřejné politiky, včetně vzdělávacích politik, politik poskytování péče, zdravotních politik, politik v oblasti systému, zaměstnanosti, sociálních uh, eh, systémů, sociálního zabezpečení a bydlení. Uh, Měli bychom eh, zlepšit situaci eh, samoživitelů, především s ohledem na matky samoživitelky. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Nevedalova. Děkujeme a slovo má paní Nevědělová. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, situace samoživitelek, svobodných matek v Evropě je zoufala. Obrovský počet těchto matek čelí existenčním problémům, chudobě, sociálnímu vyloučení, nezaměstnanosti, špatnému zdravotnímu stavu a podobně. Tyto matky musí bojovat proti diskriminaci na pracovišti, ve vzdělávacích zařízeních a tak dále. Proto je zásadní vytvářet programy na finanční podporu těchto matek, pro jejich vzdělávání, vzdělávání jejich dětí, návrat sportu, do škol, rozvoj kariéry, zdravotní péče, péče o děti, různé poradenství a zároveň podporovat podniky, aby městnávaly samoživitelky i formou daňových úlev. Rovněž bychom měli Ehm, získávat finanční prostředky pro existující centra, které pomáhají těmto ženám, jsou plny dobrovolníků, které, kteří jsou ochotní pomáhat těmto lidem, ovšem nemají dostatečné finance. Nesmíme zapomínat ani na osvětu a vzdělávání mladých žen a prevenci. Účinnou prevenci je jistě vzdělávání a poskytování informací o sexuálních, reprodukčních právech a zdraví a například i možné ochraně. A bohužel mrzí mě, že zatím ani jeden uh, muž nevystoupil v dnešní debatě. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Češková. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, byla jsem stínovou zpravodajkou za naší skupinu evropských konzervativců pro tuto zprávu. <laughs> A eh, chci říci takto. Eh, v České republice eh, žije v neúplné rodiny

Děkuji a nyní poslední řečník, paní Jeslovecká. V Evropě coraz więcej máme. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V Evropě máme čím dál tím více samoživitelek, ale i samoživitelů. Bohužel mnoho dětí eh, odpoledne nemá žádnou ochranu, když se vrací ze školy a musí se vrátit eh, domů samotné. Právě proto si myslím, že je velice důležité, abychom hovořili o situaci těchto dětí, těchto, těchto dětí a zároveň jejich rodičů, kteří je vychovávají sami. Je proto důležité, abychom podporovali matky a děti v těchto Eh, svízelných situacích. Evropa by měla mít více programů, které by podpořily profesionální aktivity těchto rodičů. Měli bychom podporovat zvyšování kvalifikace těchto eh, rodičů. Například by se mohli naučit nějakým novým dovednostem nebo stát se eh, samostatně výdělečnými, výdělečně činnými. A zároveň si musíme uvědomit, že samoživitelé, samoživitelky by měli mít možnost získat nové dovednosti na pracovním trhu. To je rovněž pro eh, tyto rodiče důležité. Hovořím ve svém vystoupení i o otcích, samoživitelích, protože podle mého názoru tato zpráva by se měla zaměřit i na eh, tuto část eh, naší populace, i když jejich počet je menší. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní má slovo paní, paní komisařka Redingová. Vážená paní komisařko, ráda bych poděkovala paní zpravodajce za velice užitečný a dobře načasovaný příspěvek, protože je to téma, které je nesmírně důležité, pokud jde o strukturu domácností. ta prodělává obrovské změny neustále v Evropě. A samozřejmě, ano, jsou tam i otcové, to je pravda. Ovšem, veliká většina těchto lidí jsou ženy a vidíme, že těchto eh, rodin je čím dál tím více, mm, těch, kteří rovněž vychovávají děti na základě OECD, analýzy která byla zveřejněna nedávno, vidíme velik, určité zásadní podobnosti v mnoha členských státech. Do roku 2013 dojde k nárůstu mezi 22 až 29 eh, samoživitelů ve srovnání se stávající situací. To znamená, že to, co vidíme v tomto okamžiku, je pouze začátek zásadního trendu. Samozřejmě, že to volá po jasném kroku. Prvním takovým krokem je, naš, je krok v rámci strategie 2020, kde se snažíme snížit počet lidí, kteří žijou v chudobě a e, e, exkluzie o 20 milionů. A právě to je i ten počet ohrožených dětí, dětí ohrožených chudobou v současné době v EU. A rovněž e, to představuje 30 těchto dětí žije v rodině s jedním rodičem. Právě proto se máme Evropskou platformu boje proti chudobě a sociální exkluzi a snažíme se přijít s určitými doporučeními, jak bojovat proti chudobě, dětské chudobě ehm, a to, co, což bude zveřejněno v roce 2012. Budou zde principy v zásadních oblastech, například podpora rodiny a přístup k, zás, k základním službám, včetně péče o děti, bydlení, vzdělávání péče o děti, která je finančně přístupná, dostupná, je velice důležitá pro uh, rodiče, které vychovávají své děti sami tyto rodiče by měli mít možnost vrátit se zpátky na eh, pracovní trh, pokud se nechtějí dostat do této pasti chudoby a ex- sociální exkluze. Měli bychom se dozvědět více o tomto fenoménu a právě proto se snažíme sbírat různá data, informace o různých trendech, mm, mm, srovnávat eh, eh, různé situace. Taková data již máme k dispozici v rámci databáze pro rodiny v rámci OECD, kterou spolufinancuje Evropská komise. Rovněž zde máme takový podpůrný nástroj Eh, který nám umožňuje zhodnotit i příjmovou situaci eh, těchto ohrožených rodin. Evropská aliance pro rodiny je další evropskou platformou, na které, na které dochází k sdílení osvědčené praxe, posiluje se spolupráce, vzájemné učení v této, v této oblasti. Je to nesmírně důležitá platforma a zároveň Evropský institut pro genderovou rovnost, který analyzuje data a informace v tomto ohledu a využívá tyto data témata v rámci genderového mainstreamingu, vzájemného, vzájemné výměny, osvědčený, osvědčené praxe. Paní zpravodajko, hovoříte eh, Zmínila jste se o tom, že na plenáce poprvé hovoříme o tomto tématu. Já bych vám jenom ráda řekla, že jsem si jistá, že to není naposled. Grazie commissaria, la discussione è chiusa. Děkuji paní komisarce, rozprava je ukončena a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A na pořadu jednání eh, máme